Guten Morgen. Wir... Dobré jitro. Budeme pokračovat v činnosti ze včerejška. Budeme hlasovat o rozpočtu komise. Jsou naše politické skupiny kompletní? Můžeme začít nebo musíme ještě počkat? Nevidím, neslyším, že by se někdo hlásil. Tak prostě začneme. Ráda bych vás upozornila, že po rozhodnutí, zda udělit absolutorium, potom přikročíme hned k bodu 8 a e, potom e, k usnesení nemusíme řešit e, jednotlivé agentury. A uděláme nyní zkušební hlasování, prosím, udělejme zkušební hlasování, abychom viděli, zda vše funguje jak má, takže zkušební hlasování, 24 kartiček, a hlasovalo 20 poslanců, 21 poslanců, 22. 20. Takže sice máme 24 eh, kartiček, ale 23 přítomných členů, dobře. Tak pomalu, ale jistě se dostáváme k cíli. 27 kartiček a 25 členů, kteří budou hlasovat. Dobrá. Tak systém funguje a hlásí se paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych vás poprosila, protože nás čeká skutečně mnoho posměňovacích návrhů, bude to nesmírně složité hlasování mohli bychom použít elektronické hlasování, abychom si byli jistí, to znamená pořád, v každém případě. Víte, jenom abychom si byli jistí, abychom to tam nekontrolovali až po hlasování. Jistě, existuje hlasování, kde ty většinové poměry jsou jasné. Já bych se toho ráda docela vzdala, protože jinak to bude trvat mnohem déle než když budeme hlasovat rukou, ale máte-li nějaké pochybnosti o výsledku hlasování, tak mi to prostě naznačte, budeme ověřovat. Ale i včera ověřování ukazovalo, že jsem viděla celkem správně, jak jsou ty většiny rozložené. Takže mě by bylo milejší, kdybychom hlasovali rukama a leda potom v těch jiných případech, kde je to opravdu nezbytně nutné hlasovat jinak. Dobrá, začneme tedy absolutorium komisy a to bude elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro, 5 proti. Je někdo, kdo nemá sebou hlasovací kartu? Dobrá. Pokračujeme tedy bodem 8. To je uzávěrka účtu, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 5, takže stejnou většinou děkuji vám. Nyní usnesení. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35 pro. Ověřujeme 34 elektronicky, prosím. Ověření pozměňovacího návrhu 34 elektronickou cestou. Končím ověřovací hlasování. Už to bylo pozdě, omlouvám se. Teď to snad bude fungovat. 16 ku 9 zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Elektronicky uvěříme. Končím ověřovací hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 39. Staženo. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 40 je stejný, 41 stažená, 42, 43 shodné návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 44 stažen, 45 a 46 jsou identické, kdo je pro. Musíme to ověřit elektronicky, musíme hlasovat elektronicky o 45 a 46 se hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 47 byl stažen. 48, 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 50 stažena. 51, 52. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, stejnou většinou zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 byl stažen, 57 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo námitku vůči ústnímu návrhu? Ne? Nebo ano? Mimo mikrofon. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu jako takovém. Kdo je pro? Elektronicky. Pozměňovací návrh 57 bez ústního pozměňovacího návrhu hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 59 pro, proti. To si ověříme elektronicky. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale těžko říci. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 62 staženo, 63, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 64, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, je to s ústním pozměňovacím návrhem, já se omlouvám, ale nebyla žádná námitka, takže přijato i s tím ústním pozměňovacím návrhem. 66 pro, proti, zdrželi se. Přijato 67. Ověřujeme si pozměňovací návrh 66 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 70. Ten padá. Pozměňovací návrh. Nebo ne? Já se omlouvám říká předsedkyně. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 68, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 69 pro, ten případá. Aha. 71, omlouvám se. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, Můžeme ověřit pozměňovací návrh 74 elektronicky, ověřujeme pozměňovací návrh 74 elektronickou cestou, končím elektronické hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 75 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 76 pro. Můžeme si to ověřit, ověřujeme pozměňovací návrh 76. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 82 s ústním pozměňovacím návrhem jsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu nejsou, takže s ním Hlasujeme 82 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 80, kontrolní hlasování, pozměňovací návrh 80, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 84 pro. Proti. Musíme to ověřit. Ověřujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to přijato. 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 85 padá. 87 s ústním pozměňovacím návrhem jsou námitky? Nejsou. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 88, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 89 s ústním pozměňovacím návrhem jsou námitky? Nejsou. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 91 zkontrolujeme. A 92 rovněž. Kontrolní hlasování. Ověřujeme. Nefunguje vám karta? A počkáme, až si přesednete. Končím ověřovací hlasování. Bylo to zamítnuto. 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Devadesát tři, ověřujeme devadesát trojku. Myslím, že to bylo přijato, Konec ověřovacího hlasování. Ano, přijato. 94. Kde pro? Proti? Takže kde je pro? 94. Proti. Zdrželi se přijato. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti. Můžeme to ověřit elektronicky, prosím. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale není to stále jasné. Takže končíme hlasování bylo to zamítnuto. A nyní jsme u 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Stovka pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 101 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 102 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 103 pro? Proti? zdrželi se, zamknuto 104 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 105 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 106 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno 111 byla stažena, 112 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 s ústním návrhem. Má někdo něco proti tomu ústnímu návrhu? Ne. Takže budeme hlasovat vše společně. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 113 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději to elektronicky ověříme. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. EPP mají o jeden hlas navíc. O jednoho navíc z EPP tady máme. Dobrá, teď je to v pořádku. Končím hlasování. Bylo to zamknuto. 116 pro, proti, Strželi se, schváleno. 117 s ústním návrhem má někdo něco proti? Ne. Takže obojí dohromady, kde pro, proti, Strželi se, schváleno. 118. Ta odpadá, dobrá. Takže 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121 pro a 121 odpadá, omlouvá se paní předsedkyně. Takže 123, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, budeme to muset elektronicky ověřit, takže 123 elektronicky. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 124, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Ověříme 126, prosím, hlasujte. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 127 byla stažena, takže 128, kde pro? Proti zdrželi se zamknuto 129 pro, proti, zdrželi se schváleno. 130 byla stažena, takže 131 pro, proti, zdrželi se zamknuto 132 pro, proti, ověříme. Ověříme 132. Bylo to poněkud nepřehledné. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 142, to bylo staženo, takže 143. A ne, říká paní předsedkyně, 143 identické 141, takže 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 147 pro, proti, zdrželi se, schváleno 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 150 pro. A to budeme muset udělat elektronicky, takže kde pro? Takže 150 elektronicky končím hlasování. Bylo to schválené? Ne, Zamítnuto, omlouvá se paní předsedkyně. 149 bylo staženo, takže 151 pro, proti, drželi se stejnou většinou. Zamítnuto 152 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 154 pro, proti. Budeme to muset ověřit elektronicky, takže 154 elektronické hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 153 bylo staženo, takže 155 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 157 staženo, takže 158 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, strželi se, schváleno. 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164 pro, budeme to muset ověřit elektronicky, 164 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se. Stejnou většinou zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 167 pro. Ověříme to raději elektronicky, takže 167. Ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 168 bylo staženo, takže 169 a 170 pro, proti, strželi se. Budeme to muset ověřit elektronicky, takže 169, 170 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, schváleno. S ústním návrhem to bylo, omlouvá se paní předsedkyně. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, pro Ověříme 174, dobrá, takže ověřujeme 174. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 175 pro, proti. Strželi se stejnou většinou zamítnuto. 176 pro, proti. Strželi se schváleno. 177 pro, proti. Strželi se zamítnuto. 178 pro, Ověříme elektronicky 178. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se schváleno, 180 pro. A to odpadá, mluvá se paní předsedkyně. Takže 181 pro, proti, strželi se schváleno, 182 byla staženo, takže 183 pro, proti, strželi se zamítnuto, 184 pro, proti, strželi se zamítnuto, 186 pro, proti, strželi se zamítnuto, 185 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 187 pro, proti. Ověříme. 187 ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 188 pro, proti, zdrželi se schváleno, 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo nám zamítnuto, ale raději to ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 192 byla stažena, 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část 197 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme, tedy ověříme druhou část 197. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 198 byla stažena, 199 a 200 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 201 a 202 jsou identické, takže společně pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 203 s ústním návrhem, má někdo něco proti? Ne. Takže vše společně pro, proti, ověříme. Raději ověříme 203. Jste proti ústnímu návrhu? Aha, takže tady námitka proti ústnímu návrhu. Takže budeme hlasovat o samotném návrhu, kde pro, proti. Zdrželi se, bylo to zamítnuto. A 205 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 204 pro, proti, strželi se, schváleno. 206. Máme ověřit 204? Podle mne to bylo jasné, ale můžeme to ověřit. Tedy 204 ověřujeme. Končím. Ověřování, ano, bylo to jasně přijato. 206. Pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 207. s ústním návrhem. Máte námitku proti ústnímu návrhu? Není tomu tak. Takže vše společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 208 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 210 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 211 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 212 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 213 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 214 Zdá se, že je to nějaký dodatek k odstavcům. Tak to je to akceptováno, ale ne jako nahrazení. Je to určité addendum. Dobrá, tak to addendum bylo skáleno a to nahrazení jsme tímto zamítli. Děkuji. 215 byla stažena, 216 pro, proti, staželi se, zamítnuto, 217 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 219 pro, proti, zdrželi se, schváleno 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 221 s ústním návrhem. Má někdo něco proti? Námitka? Ne. Takže pro, proti, zdrželi se, schváleno. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 224 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 225 pro, raději elektronicky, takže 225 ověřujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Ne, omlouvá se paní předsedkyně, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 228 s ústním návrhem, má někdo něco proti, námitka, není tomu tak, takže vše spojí společně pro, proti. Budeme to muset ověřit, tedy je to 228 s ústním pozměňovacím návrhem, ověřujeme. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 200 29 bylo staženo, takže 231 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 230 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 232 by to bylo staženo, takže 233 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 234 pro, proti, to budeme muset ověřit. Takže 234 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 235 byla stažena, 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 238 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 239 pro, proti, schváleno. 240 byla stažena, takže 241 pro, pro tedy, proti, zdrželi se, schváleno. 240 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 243, to bylo staženo, takže 242 pro. Omlouvá se, říká paní předsedkyně, to odpadá. Je to poněkud zvláštně upraveno na tom hlasovacím seznamu. Měli bychom... Takže 242 odpadá, já se omlouvám, 245. We've adopted two because four. So the others four. 244 bylo přijato, takže ty ostatní dva padají, takže 245 bude pro, proti, zdrželi se přijato, 246 bude pro, proti, zdrželi se přijato, 247 je pro, proti, zdrželi se přijato, 248 kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 249, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 251, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 250, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 252, kdo je pro, proti. Ověřme si to elektronicky, ověřujeme 252 elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 253, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, stejnou většinou 254 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 255 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 256 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 257 staženo, 258 kde pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, to, ale ověřme si to elektronicky. 258 ověřujeme elektronicky, prosím. Končím elektronické hlasování a bylo to zamítnuto. 259, 260, 261 a 262 jsou schodné a 259 byla stažena, takže všechny čtyři na jednou. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 260, 260, 261, 262 ověřujeme elektronicky. Ověřujeme, nehlasovali ještě všichni, teď ano, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 263. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 265. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Tím tedy padá 264, 266 bylo staženo, 267. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 268 pro. Proti? zdrželi se zamítnuto, 269 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 271 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 272 a 273 to 273 staženo, 272 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 274 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 275 pro, proti, zdrželi se přijato, 276 pro, proti, zdrželi se přijato, 277 a 278 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 279 staženo, 280 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 281 staženo, 282 pro, proti, zdrželi se. Bylo to přijato, myslím, ale ověřme si 282 elektronicky, prosím. Děkuji vám. Končím elektronické hlasování. To přijato. Tím padá 283. 284 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou námitky vůči ústnímu návrhu nikoli, takže obojí společně 284 pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 288 pro, proti. Musíme to ověřit elektronicky, 288, prosím. Končím kontrolní hlasování. Bylo to zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, stejnou většinou 290 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 291 staženo, 292 pro, proti. Je to nepřehledné, myslím, že zamítnu to, ale raději si to ověřme elektronicky 292. Myslela jsem si, že to možná přijaté, ale je to takové nepřehledné. Děkuji vám, 292, ještě nám chybí několik hlasů. Končím kontrolní hlasování. A bylo to přijato. 293. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 294. Kdo je pro? Proti? Není to pořádně vidět. Myslím, že zamítnuto ověříme si 294. Asi je to zamítnuté, ale pro jistotu si to ověřme. Končím ověřovací hlasování. Bylo to zamítnuto. Omlouvám se, opravdu jsem na to neviděl. 295 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 296 po částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 297 kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 298 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto 299 bylo staženo, 300 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 301, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 302 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 304 staženo, 303 počástek, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část bude pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 305 pro, V radě elektronicky 305, kdo je pro, eh, pardon, elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 306, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 307 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 308 pro, proti, zdrželi se, přijato, 309 pro, proti, zdrželi se, přijato, 310 padá, 311 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověřujeme 311 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím ověřovací hlasování. Bylo to přijato. Tím tedy padá 312. 314. Pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 313 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 315 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 316 staženo, 318 pro, proti, zdrželi se přijato, tím padá 317, 319 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 321 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3-2-0 pro, proti, přijato, 3-2-2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3-2-3 pro, proti, zdrželi se přijato, 3-2-4 pro, 3-2-4 proti, zdrželi se zamítnuto, 3-2-6 je staženo, 3-2-7 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3, 2, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 3, 2, 8 staženo, 3, 2, 9, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3, 3, 0 pro, proti, zdrželi se přijato, 3, 3, 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 333 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 332 je staženo. 3, 3, 4 pro, proti, zdrželi se. Přijat, eh, zamítnuto 3, 3, 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 3, 3, 5 bylo staženo. 3, 3, 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 3, 3, 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 3, 9 a 3, 4, 0 bude pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 3, 4, 1 až 3, 4, 3 ne, ne, ne. 3, 4, 1, 3, 4, 2 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 3, 4, 3 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 344, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 345 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 347 staženo. 348 je také staženo. 349 a 350. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 351. Po částech první část to je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 352. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak. Teď sem přichází ten kompromis. 149 a 150 tím má být nahrazena a 355 až 359 ty pozměňovací návrhy. Kdo je pro tento kompromis? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Můžeme se to také ověřit elektronicky. Můžeme tedy elektronicky hlasovat o kompromisu k 149 a 150. Já se velice omlouvám, vážená paní předsedající. mé pozměňovací návrhy nejsou pokryty tímto kompromisem, proto bych ráda požádala, abyste to vzali v potaz, to znamená, abychom hlasovali o mých návrzích po kompromisu. Protože zatím v podstatě nebylo potvrzeno, že jsou pokryty vaším kompromisem. Já mám pocit, že nebyly. V podstatě ty naše návrhy se netýkají kompromisu, proto chceme, aby o těch našich návrzích se rovněž hlasovalo, protože ty vlastně jsou navíc. Ano, ale ta pravidla jsou taková, že když, se hlasuje, když je odhlasováno kompromis, tak zahradí vlastně ty příslušné odstavce, protože jsme se na setkání stínových zpravodajů takto dohodli a také jsme to takhle rozeslali. Takže prosím vás, ale pokud chcete nechat hlasovat ještě o svých pozměňovacích návrzích, no vlastně by to teď byl problém, protože se všichni ostatní dohodli, že přesně toto má být kompromis. Tak hold ty pozměňovací návrhy 355 a 358 tedy ještě jednou e, ohlásím a prosím, aby kolegové hlasovali proti, protože jinak ten kompromis nedává smysl. Pokud chcem, můžeme udělat radost socialistickým kolegům, můžeme to udělat, ale jako zpravodajka vás žádám, aby ty, kdo podpořili kompromis, hlasovali všichni proti, protože jinak to bude s textem složité. Pan kolega to... Mám pochyby o tom, že by toto byla správná cesta, protože ty kompromisy jdou dále, jsou částě nekompatibilní, takže z hlediska hlasování to znamená, že když ten širší kompromis je odhlasován, tak tím jsou všechny ostatní vlastně pozměňováky, tím pádem je to vyřízené. Je to tak přece podle jednacího řádu, ano. Je to tak a vždycky je dobré, když tu máme někoho, kdo zná přesně ta pravidla. Ovšem, všechny strany se dohodly na kompromisu. A pokud já nebudu souhlasit s tím kompromisem a v podstatě moje návrhy nebyly pokryty tímto kompromisem, kompromis vlastně bude schválen jenom těmi, kteří souhlasí s kompromisem. Ovšem já mám pocit, že ty naše návrhy nebyly pokryty. To je v podstatě kompromis mezi ostatními kolegy. Abych zkrátila ten postup, tak navrhuji, abychom přece jenom hlasovali o těch dvou návrzích, ale prosím všechny ty, kdo podporují kompromis, aby hlasovali proti, protože jinak to v tom textu opravdu bude komplikované. Takže kdo podporuje kompromis, prosím elektronicky. Děkuji. Končím elektronické hlasování. 19 pro, 9 proti, přijato. A nyní ještě hlasujeme o 355C a 358C. A to jsou ty socialistické pozměňovací návrhy. Elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A o 358. Kontrola 358. Elektronicky, prosím. Končím ověřovací hlasování. Bylo to zamítnuto. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 360. Kdo je pro? 360 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 361, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 362 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 363 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 364 pro, proti, zdrželi se přijato, 365 kdo pro, proti, zdrželi se přijato, 366 pro, proti, zdrželi se přijato, 367 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 368 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 369 pro, proti, zdrželi se. Přijato 370 pro, proti. Ověříme si to elektronicky, 370, ověřujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to přijato. 371, kdo je pro? Proti. Musíme to také ověřit elektronicky. Nedávala jsem tak úplně pozor. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 372 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 373 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 Kompromis 2 teď přichází a ten pokrývá stavec 160, nahrazuje ho a pozměňovací návrhy 374 až 376. Paní kolegyně Alessander, prosím. Úplně stejný postup. My prostě nesouhlasíme s tímto kompromisním návrhem a proto bychom chtěli, abychom hlasovali o našich návrzích. My už jsme o tom informovali sekretariát, žádali jsme, aby se na to podívali a pokud vám to neřekli, tak je nám to nesmírně líto, ovšem úplně od samotného počátku jsme říkali, že nesouhlasíme s tímto kompromisem a chceme hlasovat na naši návrh. Tak to uděláme takto, takže chceme ti, kdo podporují kompromis, aby potom ty pozměňováky, pardon? Jak teda můžete tomu textu říkat kompromis? Můžete mi to teda vysvětlit? jakým způsobem teda na základě kterého pravidla budeme hlasovat o tomto textu jako kompromisu, pokud to není kompromis? Z hlediska procesních pravidel je to jasné, že je možné předkládat kompromisní návrhy a může o tom nechat hlasovat Předsednictvo to pravidla říká jasně, měli jsme setkání stínových zpravodajů, projednávali jsme právě tento diskutabilní odstavec a hledali jsme cestu, která otevře cestu do budoucna, pohled do budoucna pro činnost tohoto výboru. Takže mohu jedině říci, že tento kompromis byl rozeslán všem a někteří prohlásili, že s ním nesouhlasí a proto říkám, že nejprve budeme hlasovat o tom společném textu a potom ještě o těch pozměňovacích návrzích a já myslím, že z hlediska procedurálně je to naprosto v pořádku a kolega Toirer má právu. Pravdu v podstatě bychom o těch pozměňovacích návrzích nemuseli vůbec hlasovat, ale já nechci, aby mě za to někdo napadal, takže to chci udělat explicitně takto. Děkuji. Já bych ráda řekla, že jsme nebyli informováni o této záležitosti a v podstatě vidíme, jak to vypadá na hlasovacím seznamu. Není to takový ten obvyklý kompromis, o kterém hlasujeme v Evropském. Dva vaše pracovníci byli na schůzce stínových zpravodajů a vše tam, tam sledovali, takže o tom věděli. Thank you, chair. I might be a little excited. Já se omlouvám, vážená paní předsedající. Já jsem trošku možná tady z toho příliš zrušený, takže zde, já jsem tam nemusel být eh, u těch stínových zpravodajů. Já jsem tam byl na té schůzce. Byli tam nějaký poslanci přítomní na té schůzce, kde byl předložen vlastně tento text, informovala o tom předsedající včas, eh, když byla schůzka stínových zpravodajů, o tomto textu se diskutovalo skutečně důsledně, mnohem déle, než jsme mi se vyžadovala. Vy jste tam nebyli k dispozici, takže já skutečně nechápu, o čem se diskutujeme. Je to jasný kompromis, prodiskutovaný zpravodaji, domluvili jsme se na tom s ti novými zpravodaji a ti, kteří nesouhlasili, například zelení, no tak Mm, prostě se toho nějak vzdali a nyní je to kompromis. Paní předsedající to takto předložila a podle pravidel podle mě tam není nic nejasného. Děkuji. señor, señor No, ovšem, pan Tojra má slovo, prosím. Ano, já předpokládám, že my máme tedy jednací řád a tady bychom eh, se tady snažíme podle jednacího řádu dojasnit to, jak budeme hlasovat, jak přesně budeme postupovat a proto si myslím, že je obecnou zvyklostí to, že každá frakce může se krátce vyjádřit a pak tedy pokračujeme v hlasování. A když tady tedy se snažíme vyřešit, jak hlasovat, tak já musím říci, že když je něco kompromis, tak to není nutně konsens. I v minulosti jsme měli kompromisy, u kterých bohužel například frakce ALDE, nebyla zohledněna. Ale pro ostatní frakce, pro EPP a SAD to prostě nebyl problém. V takovém případě odhlasovat kompromis, který pak eh, vlastně eh, nahradil náš pozměňovací návrh, protože byly širší, takže z tohoto pohledu já prostě nevidím žádný problém v tom postupu, který jsme zvolili, protože kompromisní návrh je tedy jaksi širší návrh, může být na nejvíc sporné, zda tedy jeden jiný pozměňovací návrh je nahrazen tím kompromisem či ne. Proto si myslím, že by bylo vhodné, abychom postupovali tak, jak navrhla paní předsedkyně, že budeme jednak hlasovat o kompromisu a pak opět o těch pozměňovacích návrzích, abychom tedy vyloučili vyloučili to, že by někdo poté mohl náš postup napadnout. A potom navrhuji, abychom na schůzce koordinátor ještě jednou pečlivě prodiskutovali otázku kompromisu a postupu při hlasování. Děkuji předsedkyně, celá řada kolegů se ještě přihlásila o slovo, já bych chtěla ukončit debatu a pokračovat s hlasováním. Pan kolega de Jong. Já bych pouze protože já už vlastně téměř 6 let působím v Evropském parlamentu, hlasovali jsme o mnoha kompromisech. Jsou zde dvě pravidla, která musíme respektovat. První, ne všechny politické skupiny prostě musí podpořit kompromisní návrh, to je jasné. A Přesto to můžeme považovat za kompromisní návrh. To je první pravidlo. A druhé pravidlo, pokud tyto návrhy jsou nekompatibilní s kompromisním návrhem, tak není možné hlasovat o těchto návrzích. Odpadají. Takže já protestuji proti tomu, že zde budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou nekompatibilní s kompromisními návrhy prostě pouze očekávat, že teda je, odla, je neodhlasujeme. To je proti pravidlu. Musíme zde plnit a sledovat naše pravidla. Pravidla jsou jasná. Ne, já tímto končím naši debatu, protože chci dále hlasovat. Skutečně bych ráda tady přečetla ta pravidla. Omlouvám se, paní kolegyně, ráda bych to prostě přečetla anglicky. E takže 173 na základě tohoto pravidla, kde, návrh, kde um, výbor přichází s kompromisním návrhem, tak tento kompromisní návrh by měl dostat prioritu při hlasování. I přesto ve výjimečných situacích kompromisní návrhy, pokud teda proti tomu je jeden nebo dva poslanci, tak se aplikují následující pravidla. Na základě těchto pravidel předsedkyně či předseda může navrhnout, aby se kompromisní návrh zvážil výborem, pokud teda nikdo proti tomu nic nemá. A pokud je nějaká námitka, výbor se rozhodne většinovým hlasováním. A proto nyní můžeme hlasovat o tom, zda připustíme ten kompromis, zda tedy připouštíme kompromis, o tom budeme nejdříve hlasovat a potom budeme hlasovat o kompromisu samotném. že se to může předložit písemně v rozumné době před hlasování, nebo teda těsně předtím, než začneme hlasovat. Paní kolegyně Anja Serne, děkuji. Je to přece takto. Já jsem nebyla na schůzce stínových zpravodajů, já nejsem za toto odpovědná, ale vy jste řekla, že kompromis, který je nyní na stole, nepokrývá ty pozměňovací návrhy. A ty lidi, eh, poslanci, kteří nyní vystoupili, E, tady sami nemají nějaký vlastní předložení pozměňovací návrh, který by e, jak si pokrýval ten kompromis. Ty návrhy, kterých se ten kompromis týká, to jsou mé návrhy. A na schůzce tím zpravodajů jsme nesouhlasili a to právě proto, že to nebylo pokryto. Abyste právě řekla, že tady navrhujete kompromis, ale to je nový text, který vlastně v sobě nezahrnuje všechny pozměňovací návrhy, proto to není kompromis. Vy sama jste to v podstatě řekla, protože to nepokrývá pozměňovací návrhy. Je to vlastně další pozměňovací návrh k tomuto tématu a my socialisté jsme od samého počátku říkali, že s tím nesouhlasíme. A pokud pan Stajs eh, souhlasí s tím kompresem, prosím. Ale naše prostě návrhní pokryty nejsou, nebyly zohledněny vy jste vypracovali své vlastní znění, svůj vlastní zcela nový text, i když tam trošku něco z toho původního návrhu pana Stajsa zbylo, ale prostě já nemám pocit, že ty mé návrhy by tím byly pokryty, takže prosím, aby se o tom hlasovalo jako novém textu, pravděpodobně to většinově podpoříte, prosím, ale mé návrhy o tam od samého počátku pokryty nebyly a chci, aby se o tom hlasovalo. Kdyby předsedkyně, kdybyste mě nechala postupovat dále, tak bychom přesně takto postupovali, jak jste navrhovala. Kolegyně, hlasovat. Tohle ta debata nemá cenu. Prostě koukněme se se do jednacího řádu, když, když je tam... Tak, že bych chtěl navrhnout, aby jsme šli hlasovat, že tato debata nemá cenu. Souhlasím s názorem pana De, De Jonga, žádný kompromis nikdy nepokryje stoprocentně všechny návrhy, pojďme hlasovat a nezdržujme se tím. Ja, genau. Der Kollege ano, pan kolega Kelmer se jistě hlásil slovo. Mohla bych poprosit o klid v sále, budeme tady proslavovat podle pravidel a ty jasně říkají, že nejdříve budeme hlasovat o tom, zda připustíme tento kompromis, zda ho dovolíme či ne. Takže budeme hlasovat elektronicky, budeme hlasovat o tom, zda dovolíme, abychom hlasovali o tom kompromisu, zda je kompromis přípustný. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. 16 kolegů je toho názoru, že budeme hlasovat o kompromisu, takže o něm hlasujeme. Kdo je pro kompromis? Ještě jednou elektronicky. Prosím, kdo je pro kompromis? Hlasovali všichni? Končím hlasování. 17 k 10, takže tento text nahrazuje veškeré další pozměňovací návrhy. K tomuto odstavci já vám děkuji za hlasování a budeme pokračovat dál. Já bych ještě chtěla znovu dát do zápisu, že to není kompromis. Mnozí to tady již takto přiznali. Není to kompromis a chci, aby to bylo takto zakotveno v zápise právně. Není možné, abychom něco nazvali kompromisem, co prostě kompromis není. Předsedkyně, myslím si, že jsme tady měli ještě zpravodaje z různých frakcí, kteří, kteří skutečně připustili kompromisy Eh, postavili kompromisy na stejných pozměňovacích návrzích eh, od kolegů ze stejných frakcí, takže já můžu říci, že mě vaše poznámka pouze poněkud překvapuje. Pravidla jsou jasná a budeme tedy postupovat dále. Můžeme klidně ještě odhlasovat pozměňovací návrh 374 kolegyně Inés Ayla Senderové. Kdo je pro její pozměňovací návrh, bude proti. Byl zamítnut hlasujeme o 376. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 376. Budeme to ověřovat. Ověřujeme 376. Ověřujeme. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 3, 7, 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Podle mě to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme, tedy ověřujeme 377. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 378 a 379 jsou staženy, takže 380. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 381 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 382 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 383 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 384 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A pak další kompromis, který pokrývá odstavce 167, 167 a pozměňovací návrhy 385 až 403. Prosím. Paní kolegyně Elsender. Děkuji. Toto je velice kritická věc. Naše pozměňující návrhy opět nejsou pokryty tímto novým návrhem a proto vás prosím, abyste postupovala stejně, abychom opět hlasovali odděleně. Ano, hlasujeme o přípustnosti kompromisu. Kdo je pro přípustnost tohoto kompromisu elektronicky, prosím. Kdo je pro to, abychom hlasovali o tomto kompromisu? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Kompromis byl připuštěn, takže hlasujeme o samotném kompromisu, kdo je pro. Elektronicky. Končím hlasování. Bylo to schváleno. A nyní hlasujeme o o návrhu 385 kolegyně Ayala Sender. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Bylo to zamítnuto. A hlasujeme o návrhu číslo 392. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 394. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ověřujeme elektronicky 3, 194. Eh, Omlouvám se, ale proč nyní hlasujeme o těchto pozměňovacích návrzích? Vždyť je jasně řečeno, že když je kompromis přijat, tak ty pozměňovací návrhy padají. The, the previous, the... A předchozí kompromis, jenom o kompromisu, ten byl přijat a tím padají pozměňovací návrhy. A v tomto případě v čem se odlišuje tento kompromis od toho minulého? Kde prostě ty kompromisy padly, když jsme přijeli kompromis? Podle mne ty návrhy kolegyně Alia Sendere jsou pokryty tím kompromisem. Ona je ovšem proti, popírá to a já skutečně nechci, abychom tady o tom hodiny debatovali a proto jsem zvolila debatu, která je nejkratší, která nejvíc ušetří nám, náš čas. Takže vás prosím, abyste takto postupovali. Tedy kdo je pro 3, 9, 4, proti zdrželi se zamknuto. Dobrá, věřím elektronicky. Prosím, elektronicky ověříme 394. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Prosím. Paní předsedkyně, já vás ovšem prosím, abychom vždy postupovali stejně. Pokud si tady dohodneme na jistém postupu pro hlasování, tak prosím, abychom to neustále dodržovali. No, abychom tady ne, eh, zrovna podle chutí a nálady, tady neustále měnili ten postup. Tedy když vycházíme z toho, že ten kompromis pokrývá veškeré ostatní návrhy, tak bychom měli takto postupovat vždy. Nemůžeme po každé měnit náš přístup k této věci. Děkuji. My jsme výjimečně nezměnili náš přístup, ale přesně udělali jsme přesně to tež, co jsme udělali už u, u těch dvou předchozích kompromisů. Protože prostě kolegyně má pocit, že to její návrhy nepokrývá. A proto si přeje, abychom o tom hlasovali ještě zvlášť, o těch jejich návrzích. A jsme u 401. V podstatě podle nás je to pokryto kompromisem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 402 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 403 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A jsme u dalšího odstavce. Tady máme ústní návrh. Má někdo něco proti? Nějaká námitka proti ústnímu návrhu? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat takto. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit elektronicky. Je to tedy pozměňovací návrh ústní, který se týká odstavce 168. Je to jakýsi update eh, na základě posledních událostí. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 404 pro, proti, zdrželi se schváleno. 405 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 406 pro, proti, zdrželi se schváleno. 407 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. 408 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 409. Identické, takže 410 pro, proti, strželi se, schváleno. 411 pro, proti, strželi se, schváleno. 412 pro, proti, strželi se, schváleno. 413 pro, proti, strželi se, schváleno. 414 pro, proti, strželi se, schváleno. 415 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 416 pro, prosím. Čtyřista šestnáct eh, se stahuje. Dobře, 417. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 418. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Můžeme si to ověřit. 418, prosím. Zkontrolujeme si 418 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím ověřovací hlasování. Bylo to přijato. 419 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, ale radši si to ověříme. 419. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 420. Pro. Proti. Zdrželi se. A zase nevím, jak to dopadlo, takže prosím, ověříme elektronicky 420. Bylo to zamítnuto. Hm. Asi. 421 první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 421 2, druhá část. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 422 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 423 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 424 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 425 a s ústním pozměňovacím návrhem jsou námitky vůči tomuto návrhu ústnímu? Ne. Takže hlasujeme o textu pro, proti, zdrželi se. Přijato. 426, kdo je pro? Proti. To si musíme ověřit. 426 ověřujeme elektronicky, prosím. Končím elektronické hlasování a bylo to přijato. 427 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 428 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 429 pro. Proti. Musíme ověřit. Ověřujeme 429 elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 430. Pro. Proti. Zdrželi se. Musíme to ověřit. Ověřujeme 430. Elektronicky, prosím. Končím elektronické hlasování. Bylo to zamítnuto. 431 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 432 pro, proti, zdrželi se přijato, 433 pro, proti, zdrželi se přijato, 434 pro, proti, zdrželi se přijato, 435 pro, proti, Musíme to ověřit elektronicky, ověřujeme 435. Myslím, že byla přijatá, ale ověřme si ji elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 436 je pro. Proti. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. 436 elektronicky ověřujeme. Už eh, vás to přestává tak bavit. Zdá se, končím hlasování. Je to přijato. 437 pro, proti, zdrželi se přijato. 438 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale raději to ověříme. Ověříme 438, prosím. Ověřovací hlasování 438. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 439 pro, proti, zdrželi se. No, musíme to ověřit. 439. Ale to trvá déle alespoň stínoví zpravodajové by měli opravdu vysílat jasný signál. Takže ověřujeme 439. Končím hlasování. Bylo to přijato. 440 to odpadá. 441. Ne, omlouvám se. 440 je kompatibilní. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 441 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 442 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 443 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 444 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 445. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Musíme to ověřit. Ověřujeme 445, prosím. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 446 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 447 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 448 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 449 pro proti, zdrželi se přijato, 450 pro, proti, zdrželi se přijato, 451 pro, proti, zdrželi se přijato, 452 pro, proti, zdrželi se přijato, 453 pro, proti, zdrželi se přijato, 454 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 455 bude pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 456 pro, proti, zdrželi se přijato, 457 pro, proti, zdrželi se přijato, 458 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 459 pro, proti, zdrželi se přijato, 460 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Původní ustaní B, pozměňovací návrh 26, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale ověříme to, takže 27, pozměňovací návrh 27 ověřujeme. Ještě nám chybí jeden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 Myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme si ověřit 32, prosím, elektronicky. Končím ověřovací hlasování. A bylo to zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. AFET 1. Pr- můžeme AFET 1 až AFET 5 vzít unblock? Můžeme hlasovat o nich unblock? Nikoli? AFET 1 pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. AFE 2 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. AFE 3 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. AFE 4 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. AFE 5 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. AFE 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. AFE 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. AFE 8 pro proti, zdrželi se přijato, AFE 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. DV, 1 až 6, můžeme to vzít unblock? Ne? Tak dv 1 pro, proti, zdrželi se přijato, dv 2 pro, proti, zdrželi se přijato, dv 3 pro, proti, zdrželi se přijato, dv 4 pro, proti, zdrželi se přijato, dv 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, 9,6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9,7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 9,8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 9,9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 90 pro, proti, 90 pro, proti, zdrželi se, přijato, 9,11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 912 pro, proti, zdrželi se přijato, 913 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 914 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 915 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 916 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 917 pro, proti, zdrželi se přijato, 918 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 919 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, INTA 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto INTA 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto INTA 3, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto INTA 4, pro, <laughs> proti. Předsedkyně se omlouvá tlumočníkům. <laughs> tak prostě budeme proti všemu a jestli chce někdo pro, tak to má říct ne. Tak INTA 5 pro, pro, ne, INTA 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Inta 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Inta 7, e 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Inta 9 pro, proti, zdrželi se. Inta 8 přijato a Inta 9 taky. A Inta 7? To tady není. Ample 1 Das war jetzt die Kontrollfrage, ne? <laughs> Jste mi položili kontrolní otázku, ne? Empl 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 3 pro, proti, zdrželi se. To je nepřehledné, takže ověříme elektronicky Empl 3, prosím. Končím ověřovací hlasování. A bylo to přijato. Tak, Empl 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Empl 5. Pro. Proti. Zdrželi se, přijato. Empl 6. Pro. Proti. Zdrželi se, přijato. Empl 7. Pro. Proti. Zdrželi se, přijato. Empl 8. Pro. Proti. Zdrželi se, přijato. N1. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto NV2 pro, proti zdrželi se přijato, NV3 pro, proti zdrželi se přijato, NV4 pro, proti zdrželi se zamítnuto, NV5 pro, proti zdrželi se přijato. Ale ověřme si to elektronicky NV5, prosím. Končím hlasování. A bylo to přijato, ano. NV6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV11 pro, proti, zdrželi se, přijato, NV12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV16 pro, proti, zdrželi se. Přijato NV17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV19 pro, proti, zdrželi se. Přijato NV20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV21 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Já to mám jednoduchý, mně stačí, když vidím tři lidi a vím, jaká je většina. Tran 1. A pro, proti, zdrželi se. Teď je to nepřehledné, takže elektronicky. Tran 1. Kontrolujeme trán 1. Končím ověřovací hlasování. A bylo to zamítnuto. Tran 2. Pro, proti, zdrželi se. Stejnou většinou zamítnuto. Tran 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tran 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tran 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tran 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 8 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Reg 1 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to vzít blok, regi 1 až regi 7? Ano? Regi 1 až regi 7 blok Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi, regi 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 1 až 6, můžeme to vzít unblock. Agri 1 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, Agri 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Agri 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Agri 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Agri 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Agri 6 pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. Ověříme Agri 6 elektronicky, prosím. Agri 6 elektronické ověřování. Agri 6. Konec hlasování. Zamítnuto. Agri 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Agri 8 pro. Proti. Zdrželi se. Trochu nepřehledné, takže elektronicky uvěříme Agri 8. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. Agri 8 ověřujeme elektronicky, prosím. Ještě nehlasovali dva kolegové. Prosím, stiskněte nějaké tlačítko. Děkuji, konec hlasování. Bylo to zamítnuto. Agri 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Můžeme Agri 16 až 19 jít unblock? Agri 16 až 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, rybolov, peš 1 až 3 unblock. Peš 1 až 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Peš 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Peš 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Peš 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Peš 7 pro, Proti? Zdrželi se? To musíme ověřit elektronicky. Myslím, že je to zamítnuto. Peš 7. Posledníček, ještě jeden, se nezapojil, ale vidíme teď, že to bylo zamítnuto. Peš 8 pro, proti. Tak, pardon. Tak. Tak EKR je pro nebo proti? Proti. Tak to raději ověříme. P8. Ověřujeme. Omlouvám se, takže ještě jednou to stiskněte. Děkuji. Končím ověřovací hlasování. Bylo to přijato. P9. A co vy, jak EKR? Takže zamítnuto. A peš 10? Také zamítnuto, děkuji. <laughs> Omlouvám se, teda proti, drželi se, zamítnuto, ano. Tak to prostě je, věř mi. Takže kult jedna pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kult 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kult 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kult 6 až kult 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 1 až 3 jako blok, souhlasíte? Ne. Tak tedy libe 1 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, libe 2 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, libe 3 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, libe 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, libe 5 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, libe 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. FAM 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, FAM 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno, FAM 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, FAM 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, FAM 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, FAM 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, FAM 7 pro, proti, zdrželi se zamknuto. Tím se dostáváme k celkovému usnesení. Prosíme o elektronické hlasování. Zahajují hlasování. Někteří kolegové ještě neodhlasovali. Hlasovali všichni, končím hlasování. 15 pro, 9 proti, 9 poslanců se zdrželo. Takže vám děkuji a blahopřeji sama sobě. A pokračujeme dále. Dostáváme se k druhé části absolutorie komise a jsou to zvláštní, je to zvláštní zpráva účetního dvora. Ano, zvláštní zpráva účetního dvora o udělení absolutoria komisi. Takže nepředstírejte, že jste unavení, jdeme dále. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno, sedmička. Ano. Kolega, pouze jedna věc. Jde mi o osmičku, o tento pozměňovací návrh můžeme ho vypustit, protože sedmička byla přijata, takže já svou osmičku stahuji. Dobrá, výborně, děkujeme. Takže sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Osmička stažena, devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. A ústní návrh kolegy Gajera, má někdo nějakou námitku, není tomu tak. Takže prosím, hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 218, další ústní návrh kolegy Gajera. Máte někdo nějakou námitku? Ne, takže pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 17. ověříme, dobrá, ověřujeme. Pozměňovací návrh číslo 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Takže osmnáctka pro, proti, zdrželi se schváleno, devatenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní Hlasujeme o celkovém usnesení. Prosím, opět jmenovité hlasování elektronicky. Hlasujeme. čtyři pro, tři proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. A dostáváme se k udělení absolutoria parlamentu. Sorry? The, card of, Mr. Já mám pocit, going to... Pro, promiňte. Takže jak to budeme teda, o kterém budeme hlasovat? O parlamentu a až poté teda o ERD. Dobře. I know how it is to keep the... Já vím, že je samozřejmě velice obtížné to zde zorganizovat a proto jsem si myslela, že to bude lepší tak. Also, wir beginnen. Takže začneme. Je to tedy zpráva kolegy Parňo. Prosí, uh, chce si vzít pan zpravodaj slovo? Ne, takže dobrá, začínáme. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamknuto. A tím hlasujeme o rozhodnutí o absolutoriu. Prosím, elektronicky zahuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 4 proti. Děkuji vám. A tím se dostáváme k usnesení. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo schváleno, ale ověříme abychom si to prověřili. Takže čtyřka ověřujeme. Ano, bylo to schváleno. Děkuji vám. Pětka. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobrá, takže ověřujeme eh, pětku. Pozměňovací návrh číslo pět. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Bez mikrofonu. Já se omlouvám, já nemohu pomoci. <laughs> Omlouvám se. Šestka. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Třináctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtrnáctka odpadá. 15 pro, proti, budeme to muset elektronicky ověřit. Ověřujeme 15 elektronicky, prosím. Končím hlasování a bylo to schváleno. 16 pro, proti,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 Respektive to bylo tedy číslo 21 a nyní 22. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, bylo to schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. 26 ověřujeme. Ověřujeme 26. Končíme hlasování. Zamknuto. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 ve dvou částech. První část pro, proti, strželi se. Budeme to muset ověřit. Ověřujeme tedy první část třicítky. Ano, bylo to schváleno. A nyní druhá část. Pro, proti, strželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit, mám pocit, že to bylo schváleno. Takže ověřujeme 34. Bylo to schváleno, ano. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo schváleno, ale raději ověříme. Takže ověřujeme 37. Končím hlasování, bylo to schváleno, ano. 38, to odpadá, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Promiňte, říká paní předsedkyně, schváleno. Ověříme, dobrá. Ověříme tedy čtyřicítku. Končím hlasování. Bylo to tedy schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budeme to muset také ověřit? Dobrá, ověřujeme tedy 41. Jeden kolega ještě chybí. Končím hlasování stejná většina 18 k 9, 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40. Chcete ověřit? Dobrá, ověřujeme 42. Končím hlasování. 16 k 11 schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40. Chcete ověřit? Ověřujeme 44. Schváleno. 45 pro, proti. Budeme to muset ověřit. Ověřujeme také 45. -ku. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se. Bylo to schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověřujeme, ověřujeme 48. Ověřujeme, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 49 pro, proti, budeme to muset ověřit. 49 ověřujeme. Končím hlasování. Ano, bylo to zamtnuto. Padesátka pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 53 pro, ne, 52 tu ověříme. Takže mně se to zdálo jasné, ale dobrá, 52 Ověřujeme. Někdo hlasoval jinak než před chvílí. Dobrá, schváleno. Já se omlouvám, je mi to líto, já jsem to neviděla. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme, dobrá. 56 ověříme. Ověřujeme číslo 56. 13 ku 13. Bývala bych to mohla vidět. Dobrá, takže to byla 56. Zamítnutá, nyní 57. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme, dobrá. Ověřujeme 57. Ano, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno stejnou většinou 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se schváleno, 62 pro, proti, zdrželi se schváleno, 61 pro, proti, zdrželi se schváleno, 63 pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 65 pro, proti, zdrželi se. No, zdá se, že schváleno. 65 byla schválena, takže 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 60. 6 chcete ověřit, dobrá, ověřujeme 66. -ku. Uvidíte, že to bylo zamítnuto, já vám to říkám. Takže 66 ověřujeme. Ano, kolega Valio to prosil. Prosím, kolego. Pokud jde o 68, tam si myslím, že bychom měli nejprve hlasovat, protože tam vlastně hovoříme o zrušení toho projektu, čili měli bychom začít tímto hlasováním. Jinak si myslím, že by to nedávalo smysl po, šede, po 67. No, Takže se ptám pana zpravodaje. Pan zpravodaj souhlasí? Dobrá. Takže 68 eh, nejdříve. Takže hlasujeme o 68. Pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 67 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, nepřehledné. 69 ověříme, prosím, hlasujte. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné, mám pocit, že to bylo schváleno, ale ověříme. 75. Ověřujeme. Jeden kolega chybí. Končím hlasování. Ano, bylo to schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale ověříme. Ověřujeme 76 elektronicky. Končím elektronické hlasování a bylo to přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato, 78 pro, proti, zdrželi se, přijato, 79 pro, Proti? Zdrželi se. to. Pozměňovací návrh 79 ověříme elektronicky. Ověřujeme 79. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřujeme 80 elektronicky. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se. Asi přijato, ale ověříme si 82 elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 86 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 87 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit elektronicky. 87. Končím hlasování a bylo to přijato. Pozměňovací návrh 88 pro. Proti. A ten padá. Pardon. Pozměňovací návrh 88 padá a 84 také. 89 pro proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se přijato. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, to asi přijaté, ale bylo by dobré si to ověřit. Nebo možná to je také odmítnuto, tak uvidíme. Pozměňovací návrh 94, konec hlasování. Bylo to přijato. Aha, dobře. 95 pro, proti, zdrželi se. Také si to prosím ověřme 95 elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 101 pro, proti, zdrželi se přijato, 102 pro, proti, zdrželi se přijato, 103 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 103 elektronicky. A 103 a 104 jsou společné. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že to je přijato, ale raději to ověříme. Nebo možná je to je odmítnuté. Odmítnuté jasnou většinou, ano. Končím hlasování. Ano, tak to bylo jasně zamítnuto. Omlouvám se. 106 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme. Dobře. Ověříme 106. Ověřujeme pozněvací návrh 106. Bylo to přijato. 107 pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit, prosím. Ověříme 109. Myslím, že je zamítnutá, ale raději to věříme. Končím hlasování. A bylo to přijato. 110 pro, Proti? Zdrželi se? Také to musíme ověřit. Ověřujeme 110 elektronicky. Končím hlasování a je to přijato. Takže 110 byla přijata, není usnesení jako celé závěrečné hlasování, které probíhá elektronicky, zahajuje hlasování, končím hlasování. 24 ku 3. Blahopřejeme zpravodaji. A dostáváme se nyní Nyní se dostáváme k Evropskému rozvojovému fondu, EDF. Takže ERF, netvařte se tak znaveně, protože znavení nejste. Máte všichni hlasovací seznamy, začneme tedy pozměňovací návrh 1. Pozměňovací návrh, který odsouvá absolutorium, kdo je pro pozměňovací návrh 1, kdo je pro pozměňovací návrh 1, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Nyní to rozhodnutí o absolutoriu elektronicky, prosím. Takže o rozhodnutí hlasujeme elektronicky. Prosím kolegy, aby hlasovali elektronicky o absolutoriu pro EDF. Ještě několik s kartičkami nám chybí. 21 ku 6. Ano, děkuji. Nyní se tedy dostáváme k uzavření účtů. A opět elektronicky, prosím. Elektronicky hlasujeme uzavření účtu, prosím. A předsedkyně se omlouvá. Právě jsem se dozvěděla, že musím nechat napřed hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 2, který se také týká účtu. Takže nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2 k uzavření účtu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuté. A nyní tedy rozhodnutí o uzavření účtu hlasujeme elektronicky. Stále ještě někdo nehlasoval, teď hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 ku 5, děkuji. A nyní to vlastní usnesení. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 5 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ale můžeme to ověřit. Ověřujeme šestku elektronicky, prosím. Myslím, že to bylo přijato, ale ověřme si to. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto o jeden hlas. Pozměňovací návrh 7 pro, proti. Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kom- kompromis 1. Jsou námitky vůči kompromisu, abych mohla nechat hlasovat o něm. Dobře, takže kdo je pro kompromis? Prosím, zvedněte ruku. Kompromis je tímto přijat. A pozměňovací návrhy 10, 12, 13, 15, 16, 11 a 14 tím odpadají. Pokračujeme pozměňovací návrh 17, odstavec 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se. Musíme to udělat elektronicky, prosím, pozměňovací návrh 20, hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 20. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to jasnou většinou zamítnuto, ale nebylo to vidět. 21 pro, proti, zdrželi se. No, zase. Tak, 21. Ověřujeme elektronicky. Ověřujeme 21, prosím. Končím hlasování. Bylo to přijato. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuté, ale ověřme si to, prosím. Pozměňovací návrh 25 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 25 zamítnuta, 26 pro. Proti, zdrželi se, přijato, 27 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto, 20 28 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 28 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to přijato. 29 pro. Proti zdrželi se přijato. 30 pro. Proti zdrželi se přijato. 31 pro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 Kompromis 2. Má někdo námitku vůči kompromisu 2? Ne. Takže hlasujeme o kompromisu, kdo je pro. To je většina. Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis je přijat. Tím padají pozměňovací návrhy 35 a 36. A pokračujeme u 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 37. Můžeme hlasovat elektronicky o 37, prosím. Děkuji. Tak, 38 pro, proti. Také to musíme ověřit. 38 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se přijato. A ověříme pozměňovací návrh 41, ověříme 1,40 elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 3. Má někdo námitku vůči kompromisu? Nikoli. Takže hlasujeme o kompromisu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pokračujeme u kompromisu 4. Má někdo námitku vůči kompromisu 4? Nemá. Takže hlasujeme o kompromisu 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím pádem pokračujeme pozměňovacím návrhem 48 pro, proti zdrželi se přijato, 49 pro, proti zdrželi se přijato, 50 pro, proti zdrželi se přijato, 51 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 5. Má někdo námitku? Ne. Takže hlasujeme o kompromisu, bude pro, proti zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 55 pro, proti zdrželi se přijato. 56, o tom se nehlasuje, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se. Je to nepřehledné, takže prosím elektronicky, pozměňovací návrh 58, elektronické hlasování. Končím hlasování a bylo zamítnut. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím si, že to je přijato ale ověřme si to opět elektronicky. 59 ověřujeme elektronicky. Přijato 15 hlasy ku 11. 60 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací jinak 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se přijato,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 69 a 70 jsou stejné, hlasujeme o nich společně pro, proti. Elektronicky o 69 a 70 C. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Je to trochu zmatené u mě. Ne, 71 pokračujeme. Ano, ano, ano, omlouvám se. A to už jsme měli, ne? Jo, 71 už jsme měli. Teď, jak mi to říkáte, tak si říkám jo, jo. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato, 73 pro, proti, zdrželi se, přijato, 74 pro, proti, zdrželi se, přijato, 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se, přijato, 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, 1, 2 a 3 jsou pokryté, takže 9, 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 ve 4 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. DV5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV6 pro, proti. DV6 ověříme, prosím. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Ještě jeden kolega chybí, ale ten má smůlu. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. DV7 a DV8 jsou pokryty, takže DV9 pro, proti, zdrželi se schváleno, DV10, to bylo pokryto, takže jsme o hlasování, u hlasování o usnesení, prosím, elektronicky, hlasování. Hlasovali všichni? Ne, ještě ne. Nyní, takže končím hlasování. 23 pro, 4 proti. Gratulujeme paní zpravodajce za její první zprávu. Děkujeme, Martino. Děkuji vám za disciplínu. A připomínám, že dnes ve tři hodiny tady budeme mít paní komisařku Georgievu u nás zde na výboru, bude odpovídat na naše otázky o absolutoriu jsme hovořili již s komisařem, který ji zastupoval, ale dnes odpoledne ji budeme moci položit veškeré další dotazy, možná i k fondu EFSI. Takže pokud tady budou nějací odborníci na EFSI a budou mít otázky, já prosím koordinátory, aby tady zůstali v sále. Budeme mít za 10 minut schůzi koordinátorů, bude to v 11.30. Děkuji vám a přeji vám dobrou chuť. What happened to item 57? A bod 57 zůstal kde, prosím?